Thank you very much for that question. If colleagues just jot down the questions, I'll take uh, a handful of questions. Uh, Mr. Czech from Slovenia, room uh, in uh, number 147. Ja, hvala za besedo še enkrat. Uh, se strinjam s tem, kar je rekel kolega pred nami, ampak s tem potrebujemo tudi politiki, ne? kritično, logično, holistično mišljenje, da bomo v bistvu sploh uh, razumeli, kaj dogaja. Ne?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 In to je recimo ena taka alternativa. Ne. Neka druga zadeva, ki jo dela Sigfox tudi v, v Franciji, je kako razumeti internet stvari. Ne. Recimo imamo kanto za smeti. Kanta za smeti ima vmesnik, ki gleda, je polna, je prazna. Kokrat na dan, kokrat na teden moramo mi izmenjati ta podatek. Ne. Mislim, politiki se moramo tudi zavedati, kaj pomeni minimalizacija podatkov. Ne. Mi se moramo tudi zavedati tega,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 Samozřejmě v České republice eh, se také objevily ty porodní bolesti, eh, jakože se eh, že se vyvolala hysterie tím, že neexistovala metodika, tím že, tím, že třeba vláda nevydala tu domácí legislativu, tu implementaci, takže Úřad pro ochranu osobních údajů se bál vydávat nějaké pokyny a rozjel se ten poradní biznis těch firm, které chtěli těm firmám radit, jak se tomu přizpůsobit. Nicméně my jsme vždycky říkali eh, i těm živnostníkům a těm malým firmám, ať se toho nebojí, že pokud dodržovali stávající legislativu eh, ve smyslu hešovali hesla v internetových databázích, eh, zamykali papíry s rodnými čísly do skříně nebo v kanceláři, takže se nemají vlastně ničeho bát, že, že to nepřináší nic moc nového. A když, když mluvíme o těch inovacích, tak si myslím, že to je velká inovace i pro občany, kteří si v souvislosti s touhle diskuzí podle mě začali uvědomovat, eh, že, že ty osobní údaje jsou eh, něco, na co by si měli dávat pozor. Podobně jako, eh, podobně jako třeba na, na jiné osobní údaje, jako na občanský průkaz. proto si myslím, že jsme se vydali velmi správným směrem a klademe důraz na to, aby si lidi uvědomili, že ty svoje osobní údaje nemají svěřovat jen tak někomu, a že, si, že mají si dávat pozor, co s těmi údaji ti velcí hráči eh, typu Facebook a Google provádí a jak s nimi dále nakládají. Eh, a samozřejmě ruku v, ruce, ruku v ruce s tím jde, že stát by naopak měl být transparentní a zveřejňovat údaje, a ten občan by měl mít to soukromí a pokud někam ty údaje předává, eh, obzvláště tedy do eh, soukromého sektoru nějaké korporaci, takže by se měl mít na pozoru a že se tam vytvoří ten vztah, kdy, eh, kdy ten zpracovatel těch údajů dá vlastně předem vědět, co s těmi údaji bude dál dělat, jak s nimi bude nakládat. Takže děkuji za pozornost. Thank you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 Uh, period either. So we'll take the two questions and I'll, then I'll start with uh, Paul. So Mr. Uh, Martin Toledano from Spain and then Mrs. Vindel from Spain. So first Mr. Martin Toledano from Spain, please. Muchas gracias, señor presidente. Eh, lógicamente, eh, de todo lo que hemos estado escuchando, eh, saco la conclusión de que es, estamos en un proceso eh,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 store mængder personoplysninger for at løse vigtige opgaver, så skal vi også kunne stå på mål for, at vi selvfølgelig passer på de oplysninger øh, og er øh, ansvarlige rundt omkring øh, vores behandlingsaktiviteter. Det håber jeg har svaret på spørgsmålet. Thank you very much. And now to Mr. Mikol, please. Thank you. Thank you very much, and thank you very much for the, for the question. There are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 Ähm, öffnungsklauseln überdehnt werden und informationsrechte eingeschränkt werden ohne dass es zu wirk wirkungsvollen äh, kompensationen kommt. vielen dank. Thank you very much. Um, our proceedings are drawing to a close. I, I would really particularly like to thank the members of the national parliaments, um, both this morning and this afternoon, for your attendance throughout the whole period and the really excellent contributions and